Dear colleagues, if you'd like to... Milí kolegové, pokud se nám usadíte, tak můžeme začít. Začneme schválením pořadu jednání. Eh, bod 4, tam je malá změna. Změna um, výměna názoru k usnesení pana Bonyho, to jsou evropské hodnoty eh, v organizacích občanské společnosti, které podporují demokracii a hodnoty a to se bude konat eh, v 21 hodin hned po diskusi s panem Timmermansem, pokud nejsou žádné námitky, schvalujeme Eh, a bohužel tlumočení eh, dánština, chorvatština, eh, lotyština není dostupné. Jsem velice rád, že jste mezi námi. Máme zde dvě velice zásadní záležitosti. Nejdříve strukturovaný dialog s Francem Timmermansem, prvním místo předsedou Evropské komise. Brzy vám dám Francovi slovo. Eh, oficiálně je zde z důvodu eh, prosazování pracovního programu a vyhodnocení loňského roku, no ale je zcela jasné, že máme velice citlivou situaci v různých zemích, eh, zejména v kontextu Polska, Malty, no a nedávno i Slovenska. Určitě nám pan komisař poskytne svůj náhled a analýzu situace v těchto zemí a poté zahájíme diskusy. Máme k dispozici dost času do 21 hodin. Vyslechněme si však nejdříve prvního místo předsedu a posléze se pusme do diskuse. Máte slovo. Děkuji, Claude. Eh, prosím o chvilinku strpení, než se pustím do merita věci, bych rád pouze na minutku se s vámi rád podělil o informaci, totiž, že velice bedlivě sleduji um, prohlášení paní premiérky Terezy Mejové dnes v dolní sněmovně týkající se útoku nervově paralytickým plynem, ke kterému došlo ve Spojeném království. Z toho, co jsem se dozvěděl od paní premiérky, se zdá jasné, že byl využit nervový plyn Novičok vůči civilnímu obyvatelstvu ve Spojeném království. Jedná se o nervový plyn, který je v souladu s úmluvou OSN zakázeny a je vyráběn v Rusku. Paní premiérka se obrátila o informace na ruské úřady, zda se jednalo o záměrné použití tohoto plynu, anebo zda se jim ten plyn vymkl spod kontroly. A chtěl bych vyjádřit i ve vaší přítomnosti jednoznačnou solidaritu s britskou vládou a rovněž i solidaritu se všemi, kteří chtějí hájit lidské základní hodnoty a stát ruku v ruce, tváří v tvář složité situaci v zemi, která na jedné straně je Evropské unii velice blízko a na druhé straně z pohledu hodnot její nesmírně vzdálená. A ještě, jelikož jsem právě na výboru Libe, eh, si dovolím připomenout, že v roce 2006 byl v Rusku schválen zákon, kde se legalizuje zabíjení zrádců v zahraničí. Tedy my v rámci Evropské unie máme mnoho témat, o nichž stojí za to hovořit, ale jedna věc nás musí sjednocovat, totiž solidarita vůči britskému lidu, britské vládě v této Eh, trudné chvilce a rovněž eh, solidarita vůči lidským právům. Chci rovněž vyjádřit svůj eh, respekt a vděčnost vůči tomuto výboru za to, že se tvrdě přidržuje hájení práva, právního státu. To z nás dělá to, čím jsme. Není lepšího způsobu, jak prosazovat naše hodnoty. Žijeme bohužel v dobách, kdy je třeba povstat a vyjádřit se, kdy je třeba ukázat, že máme pevnou páteř. I já se brzy vyjádřím o Polsku, Maltě, Rumunsku a Slovensku a posléze eh, dle svého nejlepšího vědomí svědomí odpovím otázku. Možná vás bude zajímat, že jak bylo zveřejněno v programu pracovním na tento rok, komise posílí právní zát 25. Eh, října roku 2016 byl schválený dokument, který k tomu přispěje. Je zcela jasné, že zde nyní eh, čelíme eh, průlomu Zdálo se, že právní stát kdysi tradičně víceméně nám nepatří jako téma. Nyní se jim zabýváme na rovni s rybolovem či financemi. Můžete říci, že je to um, smutné, eh, že se tímto musíme zabývat. Já naopak to považuji za známku síly, že se tím opravdu hodláme zabývat zde v parlamentu, ale i na radě, kde už členové uh, neuhýbají před kolektivní odpovědností. To znamená, že článek číslo dvě je na stole, že sem patří a jedná se o přímo existenciální otázky, mezi něž patří v jaké Evropské unii chceme žít. Což mě přivádí eh, k tématu Polsko. Děkuji výboru Libe za silné angažmá, za hájení právního státu v Polsku a za to, že poskytuje komisi podporu. Nebylo to za poslední dva roky vůbec snadné. S hrdostí však mohu prohlásit, že společně s předsedou Junkerem a že s celým kolegiem se nám daří eh, dostat Polsko k vyjednávacímu stolu. A chci zcela jasně zdůraznit ti, kteří eh, se někdy snažili v polském tisku prezentovat názor, že my jsme eh, rozděleni v rámci komise, že já například jsem v rozporu s předsedou eh, Junkrem, budou zklamáni. My jsme zajedno, Jean-Claude si myslí přesně to tež, co já, hájíme stejné hodnoty a důsledně tomu takto poslední dva roky bylo. My neustále vztahujeme vůči Polsku ruku, ale musíme se ujmout své odpovědnosti a spustit článek 17. Ne protože bychom si přáli, aby byly uvalovány sankce, spíše proto, že jsme dospěli k okamžiku, kdy je třeba přejít k činu a parlament nás tom podporuje. Usnesení z 1. března se dočkalo silné podpory ze strany všech politických skupin. Je zcela jasné, že právní stát v Polsku že je mu ubližováno natolik, že je třeba s tím něco dělat. Eh, společně s rozhodnutím spuštění článku 7.1 eh, se komise rozhodla přizvat Polsko, aby do tří měsíců s tím problémem něco udělalo, aby na něj reagovalo, aby situaci dovedlo znovu eh, k uspokojivému stavu. Pět zásadních obav. Já je projdu, to už jsem na plenárním zasedání učinil minulý týden. Mnozí z vás z pochopitelných důvodů tam tehdy nebyli. Za prvé, zveřejnit eh, tři rozsudky ústavního soudu z roku 2016. Žádná vláda by neměla mít právo rozhodovat, které rozsudky ústavního soudu zveřejňuje, které nikoli, zejména v situaci, kdy teprve jejich zveřejnění je legalizuje a činí um, právně uh, platnými. Um, pokud eh, by ty rozsudky správné nebyly, musí je napravit jiný soud, nikoli vláda. Musí eh, znovu nastavit legitimitu ústavního soudu a je třeba k tomu přistoupit tak, že správně zvolí předsedu a zástupce. Nelze uplatňovat nucené odchody do důchodu u nejvyššího soudu, protože to by znamenalo, že téměř 40 stávajících soudců budou donuceni k odchodu. Rovněž soudci, kteří jsou ochotni zůstat, by neměli mít překážek a ty takzvané výjimečné odvolací postupy, které by mohly znovu otevírat případy eh, například 20 let staré, nikoli z důvodu nových fakt, ale politicky právních eh, okolností. Tam mm, je zpráva Benátské komise, která to vysvětluje jenom z důvodu takzvané sociální férovosti. Za čtvrté, eh, jinak nastavit zákony týkající se běžných soudů, kde eh, jsou výjimečné, eh, na místě výjimečné rozhodnutí eh, ministra prodloužit pracovní nasazení soudců. A za páté, někteří soudci takzvané nejvyšší soudcovské rady by měli zůstat ve funkci. Soudci by neměli být voleni politiky nejbrž jinými eh, kolegy, svými kolegy. Jde rovněž o uvalování své volných rozhodnutí na běžné soudy. Tam máme judikaturu z 27. února C64 lomeno 16, to je portugalská kauza, kde bylo vyjasněno rozsah působnosti článku 2 kde jde o fungování a účinný provoz soudnictví a to by měl být základ pro náš dialog. Je to velice zajímavý rozsudek, takže vám doporučuji k prostudování. V lednu došlo k výměně informací a setkávání mezi Polskem a komisí. K tomu bude docházet průběžně. Minulý měsíc, rovněž ve čtvrtek, jsme se sešli s panem Moravěckým, s premiérem. Já jsem rovněž s panem Jabutovičem sešel v lednu a dohodli jsme se, že náš dialog bude pokračovat jak ve Varšavě, tak v Bruselu. Paní komisařka Jourová se rovněž sešla se svým protějškem. Vše probíhalo eh, v otevřené, upřímné atmosféře, což je dobré však zatím nemáme hmatatelné výsledky, ale pracujeme na tom. Slibuji, že budu Evropský parlament průběžně informovat a doufám, že komise může i nadále počítat s velice cenou podporou tohoto parlamentu. Pracujeme ruku v ruce s vámi, posiluje nás to a zároveň to vedlo i k tomu, že se tím musí zabývat i Rada takže jsem vám upřímně velice vděčný. Než se začnu zabývat Maltou, bych si dovolil vyjádřit k vraždě novináře na Slovensku a rovněž i na Maltě. Komise přisuzuje svobodě sdělovacích prostředků velice eh, velký význam. Nemělo by nic takového mít místo v Evropě ani v demokratických systémech. Odporná vražda Jana Kočiaka a jeho dívky a rovněž Karuany Galicii na Maltě jsou odsouzeni hodné. Všechny v eh, evropském mm, společenství, pokud používám slovo komunita, byli opravdu otřeseni a zhnuseni, nečekali jsme to, byli jsme šokováni, myslíme si, že by k tomu docházet nemělo, přesto však se tak stalo musíme si uvědomit, že je to přímá rána do srdce právního státu. Jak už jsme už konstatovali u Malty, komise doufá, že proběhne důsledné a hloubkové vyšetřování. Tam už dochází k pokroku, ale my budeme bedlivě sledovat a tlačit na příslušné orgány, aby eh, neustali, dokud eh, vše nebude vyšetřeno a pokud nenastane spravedlivé vyřešení tohoto případu, je třeba um, udělat vše, co je v lidské moci, dokud nebudou pachatele odhaleni a postaveni před soud. A nejde pouze o toho, kdo eh, zmáčkol spoušť na Slovensku. Jde o ty, kteří toho člověka poslali, aby tu spoušť zmáčkl a ti, kteří jsou jejich velitelé. Tady to musíme vše vyšetřit. Pokud se jedná o chobotnici, která má e, své, e, své odnože všude, tak musíme všechny ty odnože zjistit a odhalit. Pokud jde o Maltu, vzal jsem na vědomí, že jste již měli eh, diskusi s kolegyní Jorovou, která je odpovědná za řadu těchto eh, materiálů a eh, na základě návštěvy, ad hoc návštěvy delegace EP v, na Maltě v loni paní Gomešovou jsme také vzali na vědomí a také vše, hm, co jste referovali. Monitorujeme situaci, která spadá do naší kompetence a usilujeme o kompetentní implementaci legislativy Evropské Evropské unie. Trváme na tom, aby maltské orgány nadále pokračovaly v úsilí a řešili všechny zneklidňující skutečnosti. A také vítám oznámení maltského ministra spravedlnosti, že Malta zanedlouho oznámí svůj eh, záměr přistoupit eh, k eh, úřadu, respektive přihlásit se k úřadu veřejného žalobce Evropské unie. Trváme na tom, aby maltské orgány orgány nadále pokračovaly ve svých úsilích eh, a eh, aby tak činili věrohodně, transparentně. Eh, to je nezbytné, abychom ehm, zbavili tento parlament i veřejnost pochybností a abychom opět obnovili důvěru v zemi. Pokud jde o praní špinavých peněz, tak eh, je eh, jasné, že eh, stíhání finanční kriminality je zásadní pro Evropu jako celek. celek. Evropský rámec Zákonný rámec o praní špinavých peněz eh, se nyní mění. 3. ledna letošního roku Malta notifikovala ohledně transpozice třetí směrnice o praní špinavých eh, peněz. Ostatně toto mělo být transponováno již před červnem loňského roku. Transpozice se nyní posuzuje, ale je nutno také zajistit efektivní provádění, nejenom eh, transpozici práva a my hodláme provést důkladnou analýzu. Závěr je takový, že e, žádné systémové porušování e, zákona o praní špinavých peněz lze identifikovat na straně institucí, ale zůstávají závažné pochybnosti o e, způsobu aplikace a účinnosti těchto zákonů příslušnými orgány a také mm, pokud jde o sdělení veřejnosti o těchto faktech. Aby byla situace vyjasněna, komise nadále požaduje informace přímo a v dialogu s maltskými orgány a také požádá Evropskou bankovní eh, agenturu, aby eh, dohlížela eh, na to, aby nedocházelo ke žádnému střetu zájmů v rámci vyšetřování a také, aby se naplnili eh, všechny mm, povinnosti eh, dozoru, pokud jde o banky Pilates a další eh, subjekty. Komise bude také sledovat posuzování režimu praní, stíhání praní špinavých peněz na Maltě. A nutno říci, že i ostatní orgány v tomto ohledu byly velice vstřícné. Uh, za to jim děkuji. Pokud jde o eh, zprávu Komise o eh, občanství roku 2017. Tam se popisují akce Evropské komise v tomto ohledu a také to obsahuje určité pokyny eh, a probíhá nyní přeskum. Zkoumáme prakticky praktickou implementaci těchto systémů občanství v členských států. Usnesení parlamentu 14. listopadu loňského roku roku o právním státu eh, na Maltě a výsledky společné mise Libe a dalších eh, v rámci eh, pana přispívá ke zvyšování povědomí o těchto otázkách a poukazuje také na angažmá parlamentu. To nám eh, pomáhá v naší práci. Děkujeme za to. Členské státy by měly využít své kompetence ve vztahu k občanství a v souladu s národním a evropským eh, právem měly spolupracovat s jinými členskými státy. Evropské eh, zákony vyžadují, aby v kontextu investorského režimu mohlo být občanství udělováno na základě skutečného propojení mezi žadatelem a státem. K tomu může dojít po období skutečného faktického eh, pobytu, eh, respektive bydlení v dané zemi. A to znamená, že žadatelé o občanství musí prokázat skutečné bydliště eh, na Maltě například a skutečné propojení mezi svými životy a Maltou. Komise toto bedlivě sleduje. Komise bere korupci členských států velmi vážně. Jakákoliv zpětná vazba od zúčastněných stran je důležitá. Potírání korupce je důležité také v rámci evropského semestru veřejné zprávy. Evropský eh, hodnotící zpráva o Maltě, eh, která byla zveřejněna eh, minulý eh, týden, se na to také zaměřuje a zdůrazňuje, že korupce je vnímána jako problematický faktor v podnikání na Maltě a poukazuje také na to, že orgány zabývající se potíráním korupcí v zemi jsou velmi roztříštěné rozhodnutím eh, orgánu eh, Maltské, eh, Malty přistoupit k institutu Evropského veřejného žalobce se cítíme povzbuzeni. Nyní k Rumunsku. 1. března jsem navštívil Bukurešť, abychom prodiskutovali diskutovali ehm, nová doporučení v rámci CVM. Také jsme diskutovali o možnosti překonat stávající kontroverzi ohledně soudní reformy. Ehm, můj cíl je ehm, pomoci, na pomoci tomu, aby tento reformní proces opět eh, pokračoval. Jsem eh, nyní opatrně optimistický, že se podaří ty kontroverze překonat. Nicméně musíme uznat, že stále ještě přetrvávají potíže, zejména vzhledem k eh, velké polarizaci pozicí mezi pozic mezi, um, mezi politiky a soudnic, soudci. E, Rumunsko Eh, se nachází v závěrečné fázi eh, maratonu a je důležité, aby pokračovala v tomto běhu a to správným směrem, nikoli opačně. Jasně jsem zdůraznil, že prostě člověk se před eh, finišem nemůže jen tak otočit a běžet zpět, ale odpovědnost samozřejmě je v rukou země a jejich politiků. Ano, Jean-Claude Juncker jasně vyjádřil své přání, aby CVM, proces CVM byl ukončen mm, před eh, vypršením tohoto mandátu komise. Ale toto samozřejmě není mm, stanovený, eh, pevně stanovený termín. Je eh, nutno tento proces dovršit, až když budou zcela jasně na stole výsledky. Potřebujeme loajální kooperaci ze strany rumunských institucí. Politická konfrontace musí ustat. Posudky eh, Greka a Benátské komise eh, musí být použity. Jsou, jsou to skutečně velice eh, uznávané posudky, které mají věci na pomoci. Chtěl bych ještě zdůraznit, že nelze právní stát a respektování institut eh, pouze přetavit do hm, pravidel. Eh, je to také věc kultura, a kultury a útoky mezi institucemi navzájem vytvářejí kulturu, která eh, je nepříznivá právnímu státu, to znamená eh, války mezi soudci, financování billboardů, které eh, osočují, urážejí, haní soudci. Soudce samozřejmě škodí právnímu státu. A stejně tak Eh, soudní instituce eh, nemohou útočit na parlament a eh, jít po krku vládě. Jeden musí druhého respektovat. To je součást dělby moci a oddělení jednotlivých institucí. A to je součást kultury právního státu, která musí být kultivována, zejména vzděláváním. Někdy na vzdělávání zapomínáme. A jak jsem řekl v úvodu, a to je moje poslední slovo, než zahájíme diskusi, diskusi. My jsme zranitelnější, než eh, se mnohdy domníváme. Eh, a současně jsme eh, i silnější, než se domníváme. Pokud ovšem se dokážeme ozvat, vyjádřit, potom mm, dokážeme také posílit právní stát v Evropě. Děkuji za pozornost. Thank you, Commissioner. Let's go straight to... Děkuji, pane komisaři, a můžeme se hned obrátit na poslance s tím, že každý, kdo je přítomen, se samozřejmě může přihlásit do diskuse a prosím, omezte se na dvě minuty. Pokud nám zbyde čas v závěru, eh, můžeme eh, udělat další kolo diskuse, eh, respektive ještě připustit další otázky týkající se zmíněných zemí. Takže prosím, dodržujte časový limit a pokud máte doplňující otázky, tak samozřejmě je připustíme. Paní Metzola, z EPP. Děkuji, děkuji pane místo předsedo Timmermanci za eh, přesvědčivost a eh, jasnost. Ehm, ehm, cokoliv si naši eh, premiéři v některých členských státech myslí, demokracie není tyranie většiny, demokracie je respektování pravidel a ehm, tyto dvě věci jsou neoddělitelné. Musíme tedy zdůraznit, že korupce, která je beztrestná, zabíjí také právní stát a demokracii. Proto potřebujeme nezávislou justici, nezávislou na politice, eh, na papíře i v praxi a potřebujeme svobodná a chráněná média a svobodu slova. A proto také chceme eh, chránit na Maltě demokracii, lidská práva a právní stát, ale také eh, v Rumunsku, na Slovensku a jinde. Dafne Galice Caruana a Jan Kuciak byli zavražděni několik několik měsíců um, po sobě, když eh, vyšetřovali ve svých zemích vliv mafie a prorůstání mafie s politikou. A eh, je zcela eh, nabílední, že právě oni tyto věci vynesli na povrch musíme samozřejmě eh, aktivovat všechny mechanismy, které máme k dispozici, abychom eh, chránili eh, novináře. Já se domnívám, že celoevropský mechanismus, který chrání demokracii, právní stát a základní práva všech lidí je zcela nezbytný a to zahrnuje i konkrétní opatření, které chrání před žalobami nebo právními žalobami, které jsou zaměřené na zastrašování nevládních organizací nebo novinářů. A to má různé podoby, například eh, hodnotící zprávu mm, nebo zprávy zaměřené na konkrétní země. Eh, není to eh, nová myšlenka, nový nápad a znamená to, že každá země bude podrobena stejnému přeskumu nezávislým odborným týmem, který prověří do detailu stav Eh, situace v každé zemi. Nejde o to tady eh, honit jednu zem nebo jinou zem. Chceme změnit, vylepšit celý systém. A chci ještě se vrátit k tomu, co jste řekl v úvodu a děkuji za vaše jasné angažma eh, ohledně tedy časové linie pro vytvoření takov, nebo harmonogramu pro vytvoření takovéhoto režimu, který plně podporujeme. Děkuji, paní Sipl má slovo. Myslím, že je nesporné, že nezávislé a kritické eh, investigativní sdělovací prostředky jsou pilířem demokracie a právního státu a proto, když během krátké doby dva investigativní novináři, kteří pracovali na prorůstání zločinu a politiky, jsou zavražděni. Je to věc velmi zneklidňující. A snažíme se v příslušných zemích, ale také eh, z úrovně Evropské unie vyhledat e, fakta, e, protože to je základ pro úvahy o řešení situace. Jsem velice e, ráda, že ministr vnitra Slovenska odstoupil a tím pádem vzal na sebe určitou míru morální a politické odpovědnosti. To ale samozřejmě nestačí, protože musíme zapracovat na faktech. Pokud jeden z důvodů toho, co se stalo, byla korupce, pak korupce skutečně musí být zcela vážně potírána a musí s ní být skoncováno ve všech členských státech. To znamená, cokoliv, čím můžeme přispět ehm, v tomto boji, rádi učiníme. A také bych chtěla ještě eh, navrhnout, aby eh, se vypracovala zpráva o korupci v Maďarsku, abychom zjistili, eh, co dělat proti tomu, jak můžeme ovlivnit vládu, aby to zastavila. A také bych chtěla vědět, zdali komise by byla ochotna podpořit požadavky změny pravidel evropského rozpočtu tím, že tam budou zapracovány určité podmínky, které musí být splněny, než budou eh, fondy či finanční příspěvky poskytnuty té či oné zemi. A ještě k Polsku Komise aktivovala článek 7, alespoň tedy 7.1 a doufám, že článek 7.2 nikdy nebude zapotřebí. Je ovšem dobře, že ho máme. Zatím ještě nevíme eh, nebo neznáme jasnou reakci eh, polské vlády eh, z, z, úrovně rady. Nevím, jestli se k tomu můžete vyjádřit, ale Pokud je o článek 7, eh, tak eh, bych chtěla ještě jednou nadnést eh, onen právní akt, který byl aktivován v roce 2016. Tam se jedná o důchodová práva a práva odchodu do důchodu, která jsou odvozena od vlastně eh, hlavního nositele těchto práv i pro ostatní rodinné příslušníky bez ohledu na to, jak dlouho osoba sloužila nebo byla eh, v dané profesi angažovaná. Pan Jurek za EKR. Děkuji vám. Já jsem, pane předsedo, především vám chtěl vyjádřit veliké uznání za to, že jste zde přítomen. Vy jste sliboval, že budeme mít možnost k vést obecnější debatu, která se týká nikoli pouze konkrétních eh, zemí. Takže já bych si dovolil se vrátit k něčemu, co vy jste teď neměl ve vašem úvodním průvodu, ale já už jsem se o tom zmiňoval. Já už jsem se vás ptal, jak vyhodnocujete například zákon o eutanazii ve vaší zemi. Eh, já jsem četl hodnocený Daily Telegrafu a jiné noviny popisovaly ženy, které byly usmrceny proti své vůli. A to bylo stvrzeno i etickým výborem. Já jsem měl interpelaci na Evropskou komisi v té věci, odpověď byla velice stručná. A e, pane první místo předsedo, bylo to adresováno vám, ta interpelace, přesto jsem však obdržel odpověď od komisaře Androkajtise a on to zhrnuje eh, slovy, my se eutanází nezabýváme. Já jsem se ale tázal z pohledu lidských práv, zema, eh, totiž ženy, která byla usmrcena proti své vůli, když se bránila. Já se domnívám, že by stálo za to se tím zabýval, abychom dokázali otevřenost vy jste eh, o tom zmínil jednou a nazval jste to fake news, ale to fake news není, není to ani fake tolerance. Zároveň jsem se tázal i na zákon francouzský, který připouští až dva roky odnětí svobody za eh, morální tlak. Eh, vůči odběratelům, tak to je e, porušování svobody vyjádření, e, svobody projevu. Takže mé dvě minutky už brzy e, uplynou, ale myslím si, že zde musíme slyšet reakci právě, že budeme reagovat na ty opoziční hlasy, tak dokážete, že jste neutrální. Nevěřte, že jsme proti Evropě. To je jenom závěrem k Polsku. My pouze kritikujeme politiku, se kterou se nesouhlasíme. Že parafraze votre eh, deklarace. Děkuji. Vaše prohlášení, já se ptám, nemáte pocit, nemějte pocit, že jsme proti Evropě, tak to není. My jsme proti určitým eh, politikám, které se nám nelíbí. Eh, a věřte, že my jsme, jak si máme dobrou vůli. Děkuji. Thank you very much and thank you. Děkuji, pane místo předsedoci. Ono je už pozdě večer, ale téma je natolik eh, klíčové, že opravdu je dobře, že jste zde a já zejména oceňuji, že se vyjádřujete k právnímu státu, co by něčemu, co musíme podporovat jako určitý životní styl, určitou kulturu a my to trochu opomíjíme. My se zabýváme technickými ohledy a aspekty právního státu, ale tady přece jde o určitý kulturní kontext rovněž. A tím se možná nezabýváme dostatečně. V opačném případě bychom snad nezažili ty vraždy na Maltě a na Slovensku je to situace, která nám opravdu dělá vrázky. Dnes se z zřejmých důvodů opravdu soustředíme na Polsko po té, co byl spuštěn článek 7 a já jsem si vědoma, že nyní už běží lhůta, eh, běží čas a do 20. března se musí Polsko k té záležitosti vyjádřit. Já bych opravdu ráda věděla, co vy budete, čím se budete zabývat v mezidobí. Podělil byste se s námi o nějaké informace? Já se totiž osobně domnívám, a to ze srdce domnívám, že kdybychom zasáhli už před několika lety podobným způsobem proti Maďarsku, tak by takovéto chování které je chování mladšího bratra v Polsku, nemělo místo. Do jaké míry bychom měli se snažit učinit přítrž porušování právního státu? Já jsem přesvědčena, že bychom měli mít ještě jinou možnost. Nikoli pouze buď tu nulu nebo tu jedničku. A proto se domnívám, že zde ten koncept toho nemonitorovaného eh, členského státu má svou váhu. Tedy já vím, že vy jste nebyl žádným nadšencem této myšlenky, ale možná máme i možnost vyhnout se podobným situacím v případě jiných členských států. Birgit, myslím, že to byla, která řekla, že by tady měla být určitá podmíněnost a vzájemnost mezi tím, do jaké míry zachováváme právní stát, jak se jej snažíme nastolit, jak jej dodržujeme a tím, jak čerpáme unijní fondy. Jak vy na to se díváte? Byla by to možnost? Děkuji, paní Ernst. Eh, Děkuji. Pane komisaři, eh, když vám takto naslouchám a eh, já musím říct, že vás plně podporuji. Když vám takto naslouchám, tak se divím, co se stalo z naší Evropy. Hovoříme o budoucnosti Evropské unie, o tom, že musíme zajistit kulturu právního státu. To je zcela správné a vy tady ale máte celou řadu používání, porušování evropského práva. Já se tedy ptám, kde vlastně jsme, kam jsme to dospěli? Mohla bych vám položit provokativní otázku takovým úsměvem. Kolik procent práce komise spočívá v tom, že musíte neustále hlídat členské státy, aby dodržovaly evropské právo. Mně jde o to, abychom se zamysleli nad tím, zda naše smlouvy, takové, jaké jsou, zda ještě vůbec jsou v souladu s tím, co momentálně zažíváme, zda jsou dostatečné. Měli bychom je změnit, nebo nám stačí článek 7 a Komise stále bude ta, která bude hlídat ty členské státy, bude zasahovat, bude se obracet na soudní dvůr. Já se tedy ptám, měli bychom něco na smlouvách měnit? Německá kancléřka přišla s obdobným návrhem, ne se změnou smlouv, ale řekla, zda by nebylo například hodné v takovém případě zohlednit i evropské dotace, pokud nějaká členská země nedodržuje dohody a například nepřijímá uprchlíky. Co si o to myslíte? A to byla první otázka. Druhá otázka. Povolání novináře se zdá e, stalo jedním z nejnebezpečnějších povolání na celém světě. Malta, Slovensko, nahání nám strach, co se děje. A co se týče Slovenska, chci vědět jednu věc. E, Tlačí komise na to, aby došlo k nezávislému zpracování těch událostí, nezávislému došetření. Mohli byste se k tomu vyjádřit. A k Maďarsku jste neřekl nic to se velice divím. Běžně se k tomu vyjadřujete. My jsme k Maďarsku přijali, jak jistě víte, silné usnesení a zákon proti nevládním organizacím, no to je katastrofa. Mohl byste se k tomu blíže vyjádřit? Děkuji. Děkuji paní Sargentini za zelené. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, skutečně máte pravdu, pane komisaři. Timmermansi, že jsme zranitelní, zranitelnější, než si myslíme. A ano, v skutku nemůžeme eh, napravit eh, naše demokracie a eh, právní stát skrze právo pouze. Je to věc kulturní, ano. Ale neměli bychom se pak zaměřit na to, jak k tomu přistupovat, Dokonce i vy, když vysvětlujete situaci v Polsku, eh, říkáte, nebo odkazujete se na Benátskou konferenci eh, s tím, že si to můžeme tam i my eh, prostudovat. Já se zaměřuji ehm, na Maďarsko Německo a tedy eh, mám zkoumat eh, Benátskou konferenci, eh, komisi Lanceroty a celou řadu dalších dokumentů. V této mm, v institucích Evropské unie mm, mm, platí nebo se rozrůstá určitá lenost ve vztahu k eh, eh, vzdělávání, respektive, že se stále odkazujeme na něco jiného a nedostatečně vysvětlujeme. Bylo by lepší asi eh, výslovně pojmenovat ty přestupky a také mm, usilovat o snadná východiska, když například poukazujeme na diskriminaci soudců v Maďarsku a také jejich diskriminaci diskriminaci eh, prostřednictvím eh, tedy mm, kategorizace podle věku. Eh, nenadešel nyní náš moment, moment Evropského parlamentu a komise učinit další krok, totiž být otevřený, být upřímný a kritický. Já souhlasím s Cecilí Wikstrom, že kdybychom mm, byli již před několika lety, řešili situaci v Maďarsku, neviděli bychom nyní jeho kopií v podobě Polska je faktem, že eh, se nyní musíme spoléhat na dvoutřetinovou většinu v tomto domě, abychom mohli řešit situaci v Maďarsku. A poslední otázka, co když 20. března eh, ne E, neobdržíme odezvu e, z Polska, jelikož ta tříměsíční lhůta je něco, co jste vynalezl, aby se věci tedy hýbaly, ale oni nejsou e, povinni odpovědat a, odpovědět. A také jsem pochopila, že ani Bulhaři nejsou velmi chtiví pokračovat, respektive postupovat dopředu. Co se stane, když nedojde odezva? Děkuji. Tak myslím, že padla celá řada otázek, která se ale týkala i parlamentu. Parlament situaci také monitoruje. A nyní eh, k poslancům jednotlivým. Eh, s prvním je pan Bony. Já promluvím polsky. Eh, bardzo dziękuję. Velice vám děkuji, pane místo předseda, za tyto všechny informace. Bod číslo jedna se týká Polska. Žádné z těch očekávání, které zde komise vyjmenovala, zatím se nesetkává s jasnou reakcí. Neděje se nic v jeho věci a zde už nastal čas přistoupit k novým krokům vůči tomu, že je demokracie a e, právní stát v Polsku porušován. Prosím, seznamte se s tím, co Polsko právě zveřejnilo. Zkuste si rozstřídit propagandu od pravdy. Tam je i takový úsek, v němž se hovoří, že polští soudci jsou většinou ještě představiteli starého komunistického systému. V roce 89 už přece víme, komunismus skončil a přitom průměrný věk polského soudce je 41 let. Bod číslo dvě, tam se mm, hovoří o novinářích. Malta, Slovensko. Co bude dál? My přece nemůžeme čekat svobodu médií, když nemají novináři možnost svobodně působit. Právě my v parlamentu a v komisi se tím chceme zabývat. Chceme tuto novinářskou svobodu hlídat. Chceme, aby veškeré příčiny a důvody těchto vražd byly vyjasněny. Demokracie bez novinářů, jako jsou tito, nebude existovat. A třetí věc, Nebude demokracie existovat, my se demokracii nenaučíme, pokud nebudou i nevládní organizace moci volně ve všech našich zemích působit. My se na půdě tohoto výboru budeme i nadále zabývat otázkou financování těchto malých nezávislých lokálních organizací, jak je podpořit a chceme, pane komisaři, se obrátit i na vás, abyste podpořil toto úsilí. A poslední bod. Polsko, Malta, Slovensko, Rumunsko, částečně i Bulharsko. To jsou země, v níž jsme svědky určité krize. Krize, která rozežírá celou Evropskou unii. No a tady si myslím, že opravdu to stojí za důkladnou analýzu všech těchto zemí a já jsem rád, že se s tím zabýváme i dnes zde. Děkuji. Děkuji, takže dvě minuty třicet, to je ten nový časový eh, limit dvouminutový. Eh, bohužel bylo to příliš důležité, abych eh, vás přerušil, ale spadá to do vašeho času na usnesení. Další je Martina Anderson a také ani jí ne, nebudu říkat, aby se držela dvouminutového časového limitu. Děkuji, pane komisaři. Já se odkloním od um, otázek dosavadních a chtěla bych uh, pohovořit o uh, tématu, který, uh, který, které je velmi frekventováno, ty, totiž Brexit. V souvislosti s chartou základních práv a činím tak uvědomí, že každý ví, že tam je šest kapitol a třikrát tolik práv, uh, než uh, Eh, jinde. A chtěla bych to zasadit do kontextu toho, co britská vláda řekla, totiž důvod, eh, proč to není eh, převedeno do charty základních práv, respektive do britských zákonů, je to, že tam není nic nového. My v Irsku, severním Irsku, Eh, nejsme nyní schopni eh, zajistit eh, vládní většinu pro vlastně převedení charty základních práv do eh, eh, legislativy a říkám eh, to proto, abych zdůraznila, proč je pro nás v Severním Irsku důležité zachovat si chartu základních práv a ve společné zprávě britská vláda řekla, že nedojde k omezení našich práv. Pokud to bude takto podpořeno a dodrženo, jak to i řekl parlament a rada, pak my v Severním Irsku 50 let po kampani občanská práva, nebudeme mít zajištěna naše základní práva eh, takže o tom bude zítra debata a bude to zakotveno v usnesení, ale potřebujeme mít ujištění, že nedojde k omezení našich práv. A to se týká nejenom severního eh, Irska, protože v rámci eh, GUE NGL jsme vypracovali eh, zprávu o tom, jaké důsledky to vše bude mít na občany ve Velké Británii a severním Irsku. Ironicky všichni ostatní lidé z členských členských zemí, kteří budou žít ve Velké Británii a e, Severním Irsku, nebudou tedy požívat ochranu e, základní, e, tedy charty základních práv, ale Britové v Evropě ano. Takže já se domnívám, že odmítání charty základních práv je něco, co znamená, že je nutno volat po nápravě. Nejde tady pouze o tvrdé hranici e, mezi e, e, Velkou Británií a Irskem, ale jde také o zajištění základních práv pro občany. Pokud to nebude zajištěno, tak se nechceme vrátit do toho místa, od které, z kterého pocházíme. Děkuji a další je Ana Gomez. Pane komisaři, právě jste řekl, že Eh, zabíjení a zastrašování eh, novinářů eh, se dotýká samotné podstaty právního státu. To, co se odehrává na Maltě a Slovensku těmi zrůdnými vraždami, ukazuje, že je zde něco společného. Zapojení mafie, organizovaný zločin a samozřejmě osoby u moci, které byly odhaleny novináři a které tomu chtějí eh, napříště zabránit. Pokud jde o eh, eh, Maltu, pět měsíců uplynulo a Zatím to vyšetřování je asi uspokojeno tím, že se ukazuje na vyníky v řadách mafie. Zdá se, že jsme se dál nedostali. Vzhledem k tomu chci se zeptat vás, co si myslíte o Maltě, když víme, že dva členové eh, eh, vládního kabinetu byli odhaleni v rámci eh, Panama Papers a také v rámci dalších informací o tom, že jsou totálně korupční a že jsou, a jsou stále ještě ve vládě. Myslíte, že je to příznivé pro důvěru a vůbec hm, vyšetřování dále? Bývalý komisař Dali to je ostudné e, z důvodu tedy vyšetřování Olafu. Vrátil se na Maltu, dodnes e, žádné stíhání a dokonce e, je poradcem premiéra za jinou stranu, ne tu mm, mm, k níž příslušel. Nezneklidňuje vás to? zejména na pozadí všech těch zvěstí o tom, co se na Maltě děje eh, z hlediska korupce, dodávky ropy z Azerbajdžánu, prodej víz eh, krátkodobých eh, osobám VIP, různé kryptoměny a tak dále. Jak odpovíte na tyto otázky, pane komisaři, jménem komise? Eh, samozřejmě, že si přeji i eh, vnést jasnost do eh, bankovní situace, například banky Pilatus, kde je také celá řada obvinění praní špinavých peněz z Azerbajdžánu, z Azerbajdžánu propojení na Irán a tak dále. A závěrem bych chtěla říci, že věřím, že evropský semestr není správné místo na řešení um, korupce. Um, a skutečně otázka eh, propojení um, fondů, respektive eh, finančních přídělů eh, k naplňování zásad právního státu je nezbytné. Děkuji. Um, bardzo Děkuji vám. Já bych zde ráda vyjádřila souhlas se všemi těmi kolegy, kteří hovoří o tom, že evropské instituce musí být odvážnější při tom, když budou definovat ať už právní stát či politickou skorumpovanost. Proč? Totiž je nám všem známo, že právníci No a vůbec právní profese se často spronevěřuje v tom, že pracuje tak, aby legitimizovala toho, kdo danou expertízu zadal. Takže já to vidím tak, že pravděpodobně i v Polsku si najdou ty správné právníky, kteří jakoby na papíře dokážou, že je vše v pořádku. To budou uh, částečné pravdy, poloviční pravdy a případně i nepravdy. Abychom tomu však přišli opravdu na kloup, tak se zdá, že právě nikoli Benátská komise, ale unijní instituce by zde měly mít mandát pro to, aby vše se opíralo o naše společné hodnoty a abychom my tomu dali ten správný rámec pro jakékoliv jednání. Když bych z toho vycházela, tak musím konstatovat, že v Polsku se opravdu neděje lépe od toho dne, kdy jsme se tím zabývali naposled. Já to ani nebudu teď zdůvodňovat, ale když polský premiér nám sdělí, že Polsko už ani není eh, demokratickým právním státem, že se jedná o demokratický národní stát, tak je to zcela jasné vzdalování se tomu právnímu státu a té koncepci, kterou jsme si všichni mysleli, že je nám společná a zdá se, že se to šíří i do jiných zemí. A je nyní v eminentním zájmu Evropské komise, všech evropských institucí, aby vznikl případně nějaký dokument s definicemi právního státu za součinnosti Evropské komise, Evropského parlamentu a i z pohledu korupce, nikoli pouze finanční, nejbrž i politické korupce. Pani López Aguilar. Thank you. Děkuji, pane komisaři. Vy víte, že je obtížné dostatečně zdůraznit, jak velice mnozí z nás podporují eh, vaše stanovisko k otázkám, které jste nadnesl na setkání eh, na výboru Libe a jak velice si vážíme toho, eh, jak se aktivně k té věci hlásíte. Ale je nutno ještě doplnit k tomu, že všechna tato zneklidnění a starosti ohledně eh, Polska, ale zejména Malty a Slovenska, jsou eh, jakýmsi eh, milníkem, ale nikoli vzhledem k strukturálnímu problému portfolia a jurisdikce, totiž to je zhoršování eh, základní, situace základních práv, právního státu, hustoty a kvality demokracie samotné. Eh, chci říci, že jste zde nejenom, abyste hovořil o e, těchto otázkách, ale také o vývoji pracovního programu e, Evropské komise 2018. Myslíte si, e, že to je poslední rok, tedy funkčního období eh, komise, kdy máme ještě šanci věci změnit, pokud jde o veškerou tu legislativu, která byla systematicky blokována radou, azylový balíček, šengenský balíček, víza a tak dále. Všechny tyto důležité prvky vaší agendy byly často zablokovány a eh, je eh, málo naděje, že něco z toho bude schváleno, ne-li tedy um, Ehm, změněno k horšímu. Ehm, mohl byste tedy se eh, s námi podělit o určité vaše myšlenky eh, k tomuto tématu? Ehm, my plně samozřejmě vaše úsilí podporujeme. Pokud jde o, Polsko, jaká je možnost zapojit eh, Evropský parlament také do implementace článku 2 a 7? Článek 7.1 Eh, nebere parlament v úvahu, ale 7.2 ano. Eh, máte to na zřeteli ještě před vypršením tohoto mandátu, že Evropský parlament bude mít příležitost hlasovat o polské problematice? Děkuji. Další. Děkuji mnohokrát. Nejdříve, pane Timmermansi, víte, že si vás zde velice vážíme Ovšem, možná jsme hovořili příliš opatrně, když jsme hovořili eh, o tom útoku tím nervovým plynem. Já se ptám, jak, eh, jak je vůbec možné, že se hovoří o tom, že ztratili stopu té Eh, nervově paralytické eh, látky. Pokud potřebuje britská vláda naši podporu, tak bychom ji měli poskytnout. A pan Timmermans, já jsem to řekla, myslím, velice jasně, to já mám pocit, to chápete špatně, já jsem řekla, co řekla paní Mir. Ano, a já jsem nepochyboval, co bylo řečeno, ani co prohlásila paní premiérka. Já jsem pouze chce oficiálně vyjádřit podporu. Nechápejte mě špatně. Je to Teresa May, jeden. No, ale my jsme to pochopili tak, jenom mě bylo řečeno, že vy podporujete to, co řekla paní, Mar- eh, paní May. Zdá se, že to tady nebylo náhodou. Nevím, nevím. Já to říkám velice opatrně. Mám, myslím to velice dobře. Nechci, abyste mě špatně pochopil, ale to, co tady bylo z vaší strany řečeno, poněkud naivní. E, a není ještě jedna záležitost. Já jsem vás e, tady nechtěla dostat do nějaké ne e, příjemné situace. To vůbec ne. Jak už jsem říkala, velice se vás vážíme a parlamentu vždy požadujeme, abychom měli nějaký ne- mechanismus eh, s ohledem na článek 7.2. Momentálně je čím dál tím více situací a zemí, kdy dochází k eh, ještě otřásání těmi základy, demokratickými základy a to v zemích, které jsou členskými zeměmi EU. My zde v parlamentu jsme takové mechanizmy již odhlasovaly a nejsou uplatňovány. A to léta poté, co my jsme je zde přijali. To je jedna věc. A ještě jedna záležitost. Pokud dojde k pronásledování soudců prostřednictvím pracovního práva, no tak to je jedna z, jedno z nejva, jedna z nejzávažnějších hrozeb demokratického státu. Do 23. asi nepřijde polská vláda s nějakým konkrétním řešením. Co jim pak řeknete? Já pocházím z země v Evropě, kde došlo k pronásledování soudců, k jejich vyhružováním, došlo také k vraždění soudců a tím mám na mysli Baskicko na severu Španělska. Tam docházelo k takovýmto případům, k vraždění soudců, neboť byla snaha zasadit ráno demokratickému státu. Proto potřebujeme odpovídající mechanismy, co možná nejdříve. Pokud se země vydávají cestou podkopávání demokracie, musíme jim to říct a musíme jim také pomoci. Děkuji. Rade, Ano, děkuji, pan Rade. Благодаря, господин председател. Уважаеми първи заместник председател. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místo předsedo komise, já v úvodu. Děkuji za zcela jasný postoj, totiž hájit právní stát všude. Vždy a všude. Jedná se v skutku o jedno ze základních hodnot Evropské unie a je povinností nás všech právní stát podporovat a přijde-li na to, bude-li to nutné, jej i hájit, postavit se za něj, ať už jsme poslanci či obyčejní občani. Bohužel, nedávno byly tyto hodnoty podrobeny perné zkoušce a podkopávány jsou samotné základy demokracie. Proto voláme po vytvoření mechanismu, který automaticky bude hájit právní stát. To září loňského roku měla mít komise určitý koncept, měla něco předložit, zatím k tomu nedošlo, mohl byste situaci aktualizovat v té věci a mohl byste zároveň i vzít v potaz, že my tlačíme na to, aby byla sepsána objektivní kritéria, která budou posuzovat každý členský stát objektivně bez jakýchkoliv politických preferencí a zároveň mechanismus pro Bulharsko a Rumunsko. Tam, když jde o monitorování korupce, mohli bychom spíše nastavit mechanismus místo tohoto předseda držme se našeho časového limitu. V opačném případě nebude mít pan komisař čas na odpovědi paní Kiegi. Grazie, Claude, grazie. Děkuji, děkuji, Claude. Děkuji vám, pane komisaři, za eh, váš příspěvek. Pracovní program Komise na rok 2018 opakuje něco zásadního, a totiž, že budoucnost Evropy závisí na našich společných hodnotách a jejich obhajobě. Demokracie, základní práva a princip právního státu. Proto doufáme, že právní stát bude v Evropské unii všude zachován. A proto se ptám, máte eh, ambiciozní síle. Pokud eh, se podíváme na usnesení, které jsme právě přijali, které se týkají základních práv a právního státu, eh, Nemyslíte, že toto je důležitá iniciativa pro to, abychom podnikli něco proti národně státním egoismům, proti ignoranci členských států, které nechtějí někdy uznávat ani rozsudky ESD? A nyní migrace. Mohl byste říct si něco ke druhé zprávě o pokroku v rámci Evropské agendy, která bude přijímána zítra. Veškeré případy rasismu, xenofobie, kterým dochází téměř každodenně ve všech členských státech. Nemáte pocit, pane komisaři, že by jako komise byste pro ně proti ním měli zakročit rozhodnějším způsobem. Já jsem položila otázku komisi před jistou dobou a ptala jsem se, zda má komise strategii pro to, jak eh, zakročit eh, proti takovýmto nenávistným projevům. Já jsem zatím žádnou odpověď od komise neobdržela. Děkuji paní Fontud, je mi líto, že musíme opakovaně a stále znovu mluvit o Polsku, ale věřím, tak jako jste řekl, můžeme eh, chránit právní stát, pokud eh, mm, se eh, pro ně jasně vyslovíme. Já bych k tomu pouze dodala, když ho budeme obhajovat nejenom doma, tam, kde je ohroženo toto právo, ale také na evropských eh, fórech, která máme k dispozici. Takže eh, jsem ráda, že eh, jsme i my, i vy do toho zapojení, protože toto je naše unie a potřebujeme společné standardy nezávislé justice, právního státu, demokracie a tak dále. Problém tkví v tom, že ti, kteří se k tomu vyjadřují, sdílejí eh, hodnoty a také odpovědnost za dodržování standardů právního státu, ale doma jsou eh, pak obvinováni, že jsou zráci, špioni, informanti, eh, jsou různě zostouzení, dokonce jim, je jim vyhrožováno smrtí, jak víte. A to je zastrašování a někdo zde již zmínil ty soudce, kteří jsou pravidelně šikanováni, zejména ti, kteří navštěvují Brusel, aby se zde podělili o eh, své zkušenosti. A nejenom oni, slyšela jsem, že i jejich rodiče, jejich eh, eh, manželky ehm, ehm, tím trpí také a také novináři. Téměř všichni přišli o své pracovní místo, pokud hájí nezávislost a demokratické standardy. Někdo to zde označil za krizi v souvislosti s celým seznamem zemí, kde se toto vyskytuje. Eh, možná, že jde o velmi dramatickou ilustraci ehm, eh, toho, jak jsme zranitelní, jak zranitelná je svoboda a eh, právní stát. Řekla bych, že ve všech těchto zemích velká většina společnosti si demokracii založenou na těchto standardech eh, přeje. A já jsem velice ráda, že tento eh, výbor podpořil evropský nástroj hodnot a to skutečně dokáže i posílit občanskou společnost a velice věřím na naši dobrou spolupráci. Eh, díky níž se z tohoto nástroje stane něco, co posílí všechno to, Eh, co je tak nezbytné pro fungování naší unie. Děkuji, pane Kosto, ne více než dvě minuty. Děkuji, pane komisaři, za vaše slova. Rád bych nám dnes dvě témata. Za prvé situace v Polsku a v Maďarsku. A tady máte zcela pravdu, komise eh, se zaktivovala, je aktivní proto, aby zajistila nezávislost soudu, právní stát a dělení státní moci a hájili. A neměla by si komise položit také otázku, jak tomu vůbec zašlo, že v Polsku či v Maďarsku mnoho občanů volí strany, které pak vytvoří vládu, a tato vláda spochybní zásadu právního státu. Souvisí to možná eh, s tou politikou úspor minulosti i tou evropskou politikou úspor, že lidé z důvodu sociálního znejistí chtění se odklonit demokracie a volí takové strany, pro které demokracie již není tak důležitá. Co musí komise učinit? Co by bylo nutné, aby, co by měla udělat pro to, aby demokracii v Polsku podpořila, aby taky podpořila ti, kteří v Polsku chodí do ulic demonstrovat a, eh, a demonstrují za nezávislost soudců. Druhé téma. Hovořili jsme zde o korupci a praní špinavých peněz. Takovéto případy korupce a praní špinavých peněz se často e, zveřejní díky oznamovatelům, whistleblowerům. Parlament v minulém roce velice tlačil na to, aby komise zde něco předložila v této věci. Údajně má nyní předložit nějaký nový návrh, takže se ptám, jak to vypadá s legislativou ohledně whistleblowerů. Děkuji, pan Kase. Děkuji, pane předsedo, pane místo předseda a jiní kolegové nám připomněli, že za posledních pár měsíců bylo zavr- byli zavražděni dva novináři. Aby byli umlčeni a aby už skončila ta vyšetřování týkající se korupce. Mnozí jiní čelili jiným nepřátelským zásahům, i když to nedopadlo tak extrémně. Například podnikatelé se snaží ponižovat a nasazovat pokuty novinářům, to se stalo i Karuaně Galicí, no a dodnes se takto zakročuje proti malckým médiím. Mnozí europoslanci, včetně mě, apelovali na vás, pane místopředsedo, abyste přišel eh, k s příslušným eh, návrhem zákona či směrnice, která skoncuje s takovouto praxí. Pokud nikoliv, jak má komise v úmyslu začít eh, hájit eh, a chránit novináře před těmito praktikami a jak hodlá komise reagovat na diskuse na půdě tohoto výboru a usnesení z ledna letošního roku. Děkuji, říká předseda. Ta vám, vám slovo, pane komisaři, O Slovensku se už konala diskuse, teď ve čtvrtek a v pátek se bude diskutovat na zpřízněné téma. Já mám rychlou tedy jenom takovou otázku na okraj. Když přijde na situaci, jako to bylo na Slovensku, kde nakonec to dopadne nerozhodně, nebude zcela jasné, zda se to týkalo i státních činitelů, ale ta podezření stále ještě budou ve vzduchu, nastane nedůvěra. Jak byste to obecně pojmenoval? Jaký máte názor? Právě jsme slyšeli, že my bychom rádi, aby existovala nějaká legislativa, která bude jednoznačně novináře chránit, anebo jakým způsobem chcete nastolit ochranu před zásahy, které budou porušovat základní práva. Pokud tedy ne konkrétně novinářů, tak vlastně všech občanů. To jsem vyskytla, ta otázka, ta v úha v kontextu Slovenska a my si ji nyní klademe opět. Upřímně řečeno, já vlastně na to hned navážu, protože to chodí po hlavě mnohým z nás. Opravdu vážně se zabýváme možnosti Eh, takovou legislativu, které budeme říkat antislab, ale musíme postupovat opatrně, tak abychom nebyli okamžitě odpálkováni radou, protože nám může vytknout, že se zabýváme něčím, co nám nepřísluší. Já, Claude, budu pouze stěžka odpovídat na tuto otázku. Ono samozřejmě máme eh, zde ten eh, úkol chránit novináře, ale zároveň musíme umět využívat všech nástrojů, které máme k dispozici, abychom zajistili, že běží-li vyšetřování, tak abyste se nevrhli pouze na ty bezprostřední pachatele, ale spíše, abyste dokázali odhalit ty důvody pro tu situaci a propojení organizovaného zločinu a skorumpovaných činitelů s těmi pachateli. A my nechceme bránit nikomu v tom, právě obecném přístupu, tedy Greco, Rady Evropy, Europol, Eurojust. My zde je máme k, právě k tomu a já nevidím žádný problém eh, ve smyslu spolupráce i s institucemi Rady Evropy. To nás pouze posílí. Tam, kde si s tím umíme sami poradit, tak se do toho pustíme. Ale proč by měla Evropská komise opakovat práci a něco, s čím už se vypořádala Benátská komise. Pokud je to opravdu kvalitní práce, která se těší úctě obecně v Evropě, tak proč se chovat duplicitně. Vy se tážete velice principiálně. Já zatím takovou univerzální odpověď nemám, ale jde mi o to, že musíme se do toho pustit hlouběji. A je pravda, že by bylo dobré mít určitý automatizovaný nástroj, kde by mohl být použil univerzálně. Ono my vlastně nemáme jediný členský stát, kde by neexistovala organizovaná zločinnost a kde by neexistovalo um, takovéto zasahování do svobody a nezávislosti médií, ať už politicky nebo jinak. V tom smyslu já doufám, že když eh, koncem tohoto roku přijdeme s takovým dokumentem, který se bude týkat obecně ochrany právního státu, tak budeme těžit z toho, co nám dal k dispozici i váš parlament ve smyslu usnesení, tak abychom tomu dali určitý obecný rámec, tak aby se opravdu nejednalo pouze o ty členské státy, které máme nyní na paškále, ale o horizontální záležitost, která e, leží na srdci a měla by se týkat všech členských států. Měl by opravdu existovat nástroj, který lze univerzálně uplatnit, eh, aby to nebylo to ukazování prstem, aby ten stát taky nemohl tvrdit, že se najednou někdo na něho vrhá. Ano, to nás posílí, to posílí naši argumentaci. V této unii neexistuje žádný bezchybný ideální členský stát. Claude já bych rovněž ještě rád tomu dodal, protože se objevují neustále otázky vůči Maltě a Slovensku. My bychom rádi, aby vznikl v Europolu společně vyšetřovací sín, tým, protože pokud máte pouze asistenci, pomoc vzájemnou policejních složek, tak se to stále ještě bude pouze točit v kruhu toho daného členského státu. Já to tady říkám nahlas, protože kolegové se zabývají otázkou Malty a Slovenska a já bych chtěla jasně říct, že i my chceme přiložit ruku k dílu. Bez mikro... Ano, pan Timmermans, je to skvělé. Musíme ale spravedlivě říci vůči oběma těmto zemím. Oni si obě vyžádali mezinárodní podporu, obě ji obdrželi obě řekli ano, to už není pouze naše vnitrostátní záležitost, někdy to byly národní orgány jako Scotland Yard, někdy Eurojust, Europol a i jiné složky eh, vymáhání práva. To nás posiluje. Všichni si uvědomujeme, že organizovaná zločinnost má velice skvělý přehled o tom, jak funguje společný trh. Organizovaní zločinci jsou pravděpodobně těmi nejlepšími odborníky a nejlepšími operátory na našem společném trhu. Pokud tedy nezajistíme, že ti, kteří um, se snaží potírat neduhy toho společného trhu, mu rozumí stejně dobře, tak prohrajeme. Bohužel stále ještě nejsme na etapě, kdy si dokážeme tak vyměňovat informace a tak si vzájemně důvěřovat, aby to fungovalo stejně jako na té druhé straně. Stále ještě nám něco schází. Ono se to vše vzájemně pojí. Což vlastně mě přivádí zpět k otázce médií v tom obecnějším kontextu. Jak už jsme se zmiňovali, my, když jsme se na tuto neuvěřitelnou cestu vůbec vydali na konci 80. let. Já si vzpomínám, jako absolvent univerzity, jeden můj spolužák řekl, možná Německo se i jednou sjednotí. A my jsme se jí všichni smáli. My jsme Německo milovali a říkali jsme, no tak k tomu rozhodně nikdy nedojde. A za několik málo let, podívejte se, jak to dopadlo No a to to vypadalo i jinde. Ta cesta byla opravdu neuvěřitelná mnohdy. A musíme si uvědomit, že to ale není lineární pohyb. Není to dané, že půjdeme vždy pouze od horšího k lepšímu. Podívejte se na hospodářskou krizi, teroristickou krizi, společenskou krizi a pak ty panické reakce našich občanů kteří spochybňují dokonce i demokracii jako pojem. Pomáhá mi demokracie, stojím oni. Já vidím dokonce i poslance v této sněmovně, kteří otevřeně obdivují Putina. Jak se můžeme dostat až tak daleko, že vyjadřujeme obdiv někomu takovému? ale stává se to i zde v tomto parlamentu. Tady musíme souhlasit s panem Kasa. Tady máme fundamentální otázku. Pojí se to s úsporami, s politikou úspor, s tou krizí? No rozhodně. Pojí se to s tím, že někteří lidé už na svou budoucnost nevěří. A často jsou tedy um, lákání tou písní svůdnou někoho, kdo jim řekne, že xenofobie a nacionalismus je mnohem slibnější cestou ku předu. Vidíme, jak eh, antisemitismus, xenofobie se šíří. To je ale neslučitelné s tím, co už jsme celá ta desetiletí budovali a co jsme vybudovali. Tedy v sásce je mnohem více než pouze ty individuální případy a to zde chci zdůraznit, já je samozřejmě nepodceňuji, ale zde máme fundamentální výzvu. Náš životní styl. Pokud jsme svědky situace, že se množí situace a politici, kteří řeknou, aha, tak média, tak to bych kvůli nim prohrál volby, tak možná si je buď koupím, nebo je umlčím, nebo je alespoň začnu ponižovat a zastrašovat. A nebo si vynaleznu nějaké nástroje, díky nimž mě nebudou kritizovat. Vše to. Zde máme potenciálně k dispozici a bohužel ani stejná pravidla neplatí všude, proto jsem vděčný za tu zprávu, která byla dnes zveřejněna, kde se hovoří o sociálních médiích a o určitých směrnicích či vodících, jak si radě s tím jevem těch falešných zpráv. To je zásadní věc. Bez nezávislých médií nebudeme mít demokracii. Můžeme mít určitou demokraturu, jako v Rusku, že sice smíme hlasovat a říká se tomu formálně demokracie, ale nemáme opozici. Na to si nemůžeme, ehm, na, touto cestou se nemůžeme pustit. A v tomto kontextu bych rád eh, zdůraznil. Úcta vůči těm, kteří volby prohráli. Úcta vůči politickým oponentům Váš politický protivník je pouze opozice, nikoli váš úhlavní nepřítel. Musíme si najít cestu k dialogu s našimi oponenty. Ti, kteří s námi nesouhlasí, i nám se stává, že je často příliš rychle nálepkujeme jako nepřítele, jako um, nepřátele lidu. Tím je umístíme mimo systém a to už je konec demokracie. Proč je to jedovatá cesta dále? Protože i vy, když prohrájete volby, a když začnete ten systém nějak nakousávat, se můžete ocitnout mimo něj. Já jsem se účastnil šesti volebních klání, některá jsem vyhrál, některá prohrál, ale silná vláda nebude nikdy existovat, pokud nebudete projevovat úctu vůči silné opozici. A ještě chci odpovědět panu Jurkovi, který hovořil o konkrétním případu eutanazie v Nizozemsku. Ti, kteří nelegálně provádějí eutanazii, tak jsou zcela jasně postaveni před soud, stíháni a odsuzováni a ještě chci panu Jurkovi rovněž odvděčit poklonu. Kdybych já nakousl a začal hovořit o e, potratech v Polsku, tak vy mě okamžitě osočíte z toho, že se vám pletu do vnitrostátních záležitostí. A v tom máte pravdu. Tady já osobně vám ale <laughs> přesto si neodepřu říci, že věřím, že by polské ženy měly mít právo rozhodovat sami o sobě ale jsou záležitosti, kde Evropská unie je způsobila rozhodovat a eutanazie ale patří k těm záležitostem, kde EU nemůže se k tomu vyjádřit, ale jen mohu říci, že Nizozemsko má silný eh, soudní systém a tu zemi celkem dobře znám, takže si mohu dovolit říci, že eh, každý pachatel se dočká spravedlnosti zrovna v Nizozemsku. Pak ještě rozpočtová pravidla a měla by tam nastat podmíněnost. Tady bych si k tomu dovolil říci jednu věc. Já jsem upřímně přesvědčen, že univerzálně, pokud existují jakékoliv pochybnosti o právním státu, budou existovat i pochybnosti o správném vyúčtovávání a utrácení peněz evropských daňových poplatníků. A netýká se to pouze strukturálních fondů. Jedná se o všechny prostředky, přímé platby, jiné typy plateb, všude. Rovněž musím zdůraznit, že ono je to právně velice složité to nějak naformulovat z pohledu zákonu, protože vše musí být úměrné, víme přece, že máme proporcionalitu, tedy úměrné tomu, co chceme eh, dosáhnout, čeho chceme dosáhnout. Já to osobně nevidím jako quid quo, že tedy pokud někdo se vzpírá tam, tak mu vezmeme něco jiného. Ale obecný princip musí vypadat tak, že když si nejsme jisti, že peníze jsou utrá- nejsou utráceny v souladu s pravidly, tak by ti lidé k těm penězům neměli mít nárok. A chci eh, apelovat na všechny země. Připojte se k evropskému eh, Ehm, prokurátorovi, k tomu úřadu, protože to je velice dobrý způsob, jak se zabývat jakýmikoliv pochybnostmi. A tam si to možná můžete celé obrátit. Pokud nemáte zájem o spolupráci s EPPO, tak možná byste se měli rovněž zamyslet nad tím, zda chcete zůstat součástí evropského finančního systému, protože pak nad vámi nebude žádná kontrola nad vaším státem. A pak ještě judikatura Evropského soudního dvora. Národní soudci jsou evropskými soudci. Pokud ale není jasné, zda tito soudci jsou nezávislí, anebo zda jejich práce je závislá na tom, co jim řekne jejich strana, tak Evropský soudní dvůr pak nemá jistotu, zda národní soudci jsou sami nezávislí, anebo zda jsou kontrolováni. Tam musí být zcela jasně to propojení rovněž soudce Národního soudu na soudní dvůr. Ten soudce by se měl právo na soudní dvůr obrátit, aniž by měl nějaké prostředníky mezi státními činiteli a já jsem velice rád, že ono to zaznělo i z Lucemburku zcela nedávno. Další téma, které bylo nadneseno, zdali eh, jaké je naše počínání vůči Maďarsku. Já jsem Eh, se nezmínil o Maďarsku nyní, ale minule, eh, klidně se o tom zmíním. Eh, je zde celá řada soudních procesů, které vedeme, například o zákonu o nevládních organizacích, o otázce migrace, o vysokých školách a také o zákonu asilovém v Maďarsku. A budeme pokračovat v těchto soudních procesech. Ehm, určitě si nemyslete, že nic neděláme, ale také na tomto místě bych chtěla učinit jednu poznámku o politické kultuře. Ne vše eh, je možné eh, vtěsnat do legislativy nebo eh, judikatury. Jde o to, jak hovoříte o institucích, o Evropské unii, o demokracii, o lidech různého náboženského vyznání, různých ras. To vše má vliv na fungování právního státu, na charakter státu, na demokratickou společnost. A tady Tady, myslím, je důvod k velmi otevřené diskusi s maďarskou vládou a orgány. A ostatně také se zabýváme eh, takzvaným eh, proti eh, Šorošovským zákonem, abychom si ujasnili, zdali se do toho máme pustit. Otázka, kterou eh, položila paní Ernst, zdali smlouvy eh, jsou dostačující. Myslím, že jsem eh, na to odpověděl tím, že jsem narýsoval ten širší obrázek. Protože smlouvy, to je jako ve fotbalovém utkání. Když fotbalisté se rozhodnou ignorovat rozhodčího, tak eh, pravidla ehm, jsou lhostejná, bezpředmětná. Ehm, a eh, je součástí kultury eh, právního státu, že implicitně respektujete smlouvy, které jste podepsali. A když nikoli a koriguje vás soud, tak potom musíte implementovat výroky soudu. Myslím, že musíme být velmi opatrní, bdělí, aby tento princip nebyl eh, obětován eh, na oltáři národní svrchovanosti. Pokud porušíte eh, právní, zákon právního státu, pak narušíte samotné předivo Evropské unie. Pak jsem se ještě se podívám rychle, co tady zbývá, Brexit a zachování charty základních práv. My skutečně eh, máme na to vyhraněný názor. Komise podpořila parlament v, v jeho eh, boji o to, aby eh, práva zůstala zachována občanům, ať už jsou občany Velké Británie nebo nikoli. Brexit je skutečně po mém soudu smutná, tragická událost, ale pokud by ještě vedla i k omezení práv, která občané mají dnes, tak by to byla ještě větší tragédie. Eh, takže já doufám, že zachováme úroveň ochrany, která je zaručena eh, v Chartě základních práv. Eh, paní Andersonova poukázala na určité rozpory v tomto ohledu. My se na to podíváme, zaměříme a zamyslíme se nad tím. Paní Gomez položila několik velmi konkrétních otázek na velmi konkrétní situaci na Maltě. Já nemám eh, všechny tyto konkrétní informace o konkrétních osobách a tak dále. Eh, já jsem vám podal obecnou odpověď na mm, otázku, kterou nám přinesla zpráva a eh, určitě budeme spolu s malckými orgány situaci dále sledovat. Já jsem hovořil s malckým premiérem, když se zúčastnil Evropského samitu, nebo tedy samitu EU, a na okraji eh, Rady pro obecné záležitosti jsem hovořil také s ministrem pro evropské otázky, takže skutečně na to dále tlačím, usilují o těsnou spolupráci. Pokud jde o Bílou knihu v Polsku, i k tomu jasné slovo. Eh, Bílá kniha byla zveřejněna eh, spolu s pozicí eh, polské vlády, byla zaslána nám, členským státům veřejnosti. Já bych velmi uvítal, kdyby veřejnost a organizace, které o tom něco vědí, nám k tomu zaslali jejich názor, jejich vizi. Obohatilo by to debatu, kdybychom věděli, jak lidé na to reagují. Už jsem obdržel od řady členských států reakce, kde se hovoří, pozor, my jsme tam také zmíněni v té bílé knize, ale chceme vysvětlit, jaká je k tomu naše pozice. To je dobře, to je obohacení debaty. Takže když eh, by se to podařilo, tak široká veřejnost v Evropě by tedy byla eh, informována a také ostatní členské státy a já nadále budu pracovat eh, těsně s polskými orgány a eh, ke konci letošního, eh, respektive tohoto měsíce. Eh, čekáme na další objasnění polské vlády. Tři měsíce už eh, uplynuly a jsem nadále opatrně optimistický. Doufám, že se to vyřeší, protože konec konců, a to není asi žádná novinka pro polské poslance, ten, kdo to skutečně dokáže vyřešit, je polský lid. My můžeme pomoci, my můžeme nastavit nebo ukázat na limity, kam až se může jít, pokud pokud jde o dodržování lidských, pardon, právního státu a pravidel Evropské unie, ale pokud eh, přistoupíte na to, že je to také o demokratické kultuře a že eh, v konečném důsledku polský národ rozhodne o svém osudu, zdali tedy se budou ubírat po boku ostatních členských států, anebo se obrátí jinam. A já skutečně ze srdce, z hlouby srdce doufám, že Polsko se bude nadále držet společného evropského osudu, společné evropské budoucnosti. Nedovedu si představit Evropskou unii, která bude prosperovat a bude bezpečná, kdyby se tak nestalo kdyby to vedlo k dalšímu eh, rozkolu a eh, eh, nesouladu. Já doufám, že náš dialog povede k výsledkům. A poslední bod o oznamovatelích. Na tom pracujeme, snažíme se předložit zanedlouho návrh. Jednám se svými kolegy o této věci a bereme v potaz názory, které vyjadřuje k tomu parlament, ale i ostatní zainteresované strany a samozřejmě i Rada Evropy a budeme muset také zkoumat jiné eh, směrnice, eh, mm, stávající směrnice národní, eh, které upravují tuto problematiku. Já jsem se již vyjádřil k nárůstu rasismu, xenofobii, Myslím, že v tomto kontextu je nezbytné, abychom byli schopni ukázat, že máme odpověď na migrační e, otázku, na otázku uprchlickou. To je něco, co nezmizí. Migrační tlak na Evropu bude pokračovat po dobu další jedné nebo dvou generací. A pokud naše odpověď bude taková, eh, že se budeme domnívat, že když zavřeme dveře a okna, tak to vyřešíme, tak eh, se situace do budoucna ještě zhorší. Evropané se obrátí proti eh, jiným Evropanům vyhneme se tak možnosti situace win-win, to znamená obecného pozitivního výsledku, ale dostaneme se do vzájemných eh, svárů a eh, eh, rozmíšek a to je jen špatně. My víme z poučení dvou světových válek, že se nám bude vést dobře, když se povede dobře i našemu sousedu, že já můžu být silný pouze, když i soused bude silný. A pokud eh, propadneme vlastně eh, té eh, putinovské šalbě, že mm, jeho říše bude silná pouze, když oslabí okolní státy, tak můžeme pak i zapomenout na prosperitu, na bezpečnost a na celou Evropskou unii. A migrační krize je tady zásadní. Pokud přestaneme věřit v to, že to vyřešíme pouze společně jako Evropané a když podlehneme tomu klamu, že budováním eh, plotu a zavíráním dveří si pomůžeme, eh, tak eh, skutečně budeme ve velkých nesnázích. Je nutno samozřejmě zlepšit ochranu vnějších hranic, ale také nesmíme zcela rezignovat na naši humanitu a nesmíme propadnout myšlenkám rasismu a xenofobie v našich zemích a v naší Evropě. Děkuji a omlouvám se za Eh, překročení časového limitu. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové, za eh, vaši aktivitu a také stručnost. A prosím, eh, vydržte chvíli, abychom se dostali ještě k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jedná se o něco, co jsme si o tom souhlasili loni, den minulý týden. Jedná se o organizace občanské společnosti v nových členských státech a naše usnesení. Prosím vás o chvilku času, abychom si jsme se mohli tímto důležitým usnesením zabývat. Eh, kolegové, kteří chtějí na půdě výboru se 9. dubna vyjádřit, tak eh, se přihlašte jinak Michal Boni se k tomu chce vyjádřit. Děkuji, Klode. Tady já se domnívám, že se jedná o skvělé pokračování a navázání na dřívější diskusem. Pan místo předseda Timmerman sám řekl, že konec konců ono vše závisí na tom, jak my sami se ve svých mateřských zemích eh, k něčemu postavíme. Ve smyslu obhajoby demokracie, obhajoby právního státu, zda jsme připraveni se postavit za hodnoty nejvyšší. My jsme v mnohých eh, už eh, uskupeních se zabývali otázkou úlohy organizací občanské společnosti, jak mohou tato uskupení podpořit eh, participatorní demokracii, jak mohou demokracii hájit, jak mohou hájit základní hodnoty. No a co se ukázalo? Rovněž i po prezentaci agentury pro základní práva, že máme celou řadu problémů, že se v Evropě organizacím občanské společnosti a občanské společnosti samotné ubírá půda pod nohama. My jsme se účastnili mnohých schůzek. No a vznikl nápad připravit právě toto usnesení. Proč na něm tolik záleží? Za prvé, potřebujeme mít reakce, odpovědi, konkrétní otázku, zda jsme s to podpořit organizace občanské společnosti v tom, jak samotné pak hájí právní stát, diskusy a e, obhajobu základních práv. Mnohé instituce se to snaží vyhodnocovat a analyzovat rovněž eh, Evropský eh, výbor pro eh, hospodářské a sociální záležitosti, tedy ECOSOC a v podstatě chceme, aby vznikl nový nástroj, nástroj evropských hodnot a chceme o něm hovořit zrovna nyní, protože my v podstatě zároveň se zabýváme víceletým finančním rámcem. A ve své zprávě rozpočtový výbor a někteří členové různých politických skupin přišli s různými pozměcí návrhy a mezi ně patří v článku 85a návrh na vznik vnitroevropského fondu pro demokracii pro podporu všech orgánů či představitelů občanské společnosti, které se zasazují o obhajobu evropských hodnot a který bude řízen Evropskou komisi. Ono je důležité mít i přímý nástroj, který bude financovan přímo jakoby Evropskou centrálou Samozřejmě, že tam se slučuje více finančních eh, toků. Ale důležité by bylo, aby existoval i nástroj financován přímo komisi. Tady se domnívám, že opravdu záleží na tom, když se soustředíme na občanské společnosti, zejména na místní úrovni, jim tu podporu konkrétně poskytnout. Takže my jsme už s mnohými toto záždost probrali a pokud se nám podaří eh, se semknout a pustit se do toho tak, aby se o tom mohlo debatovat i na plenárce, tak tím zazní i náš hlas a to ještě v době, kdy se eh, rozpočtuje ten víceletý finanční rámec a tím můžeme podpořit občanskou společnost v Evropě. Předseda, ano, já si uvědomuji, že pondělí ve Štrasburku je velice napjatý čas, technická zkouška v pátek po e, zasedání koordinátorů rozhodla, že se v té věci bude pokračovat. Je to citlivá záležitost, kdykoliv se hovoří o hodnotách, takže samozřejmě prosím, aby si politické skupiny důkladně rozmysleli, zda jim to vyhodnuje, vyhovuje, ale tady ty termíny a lhuty jsou napjaté. Paní Tyr, máte k tomu něco? A Birgit. briefly, not quickly, briefly. Stručně, ne rychle, ale stručně. Děkuji, pane předsede, vážení kolegové. Pan... Já tady reaguji na návrh pana Bodema. Delegace je naprosto srozuměna s tou povinností respektovat základní práva. Ovšem, eh, nevládní organizace, které přišly s tímto návrhem, nechápou, tedy že existuje nějaký problém s demokracií v Evropě, oni to tak vnímají, ale vnímají to pr- pouze proto, že někteří voliči si vyberou prostě jinak, než jak by si představovali eurofederalisté. A tato volba již nemá být demokratická. E, myslím si, e, že e, je to demokratické. Tedy pro mě tento návrh se příliš blíží takové té snaze podporovat z veřejných peněz určitý typ smýšlení, tak jak se to již děje ve Španělsku a v Turecku. Tam se, zda e, občané nebudou mít pocit, že jsme snažit tak se nutit, aby správně smýšleli v úvozovkách. Já naprosto souhlasím s tím, že musíme učinit vše proti xenofobii, ale navzory tomu prostě musí být i nadále možné kritizovat všeobecnou politiku, například v otázkách migrační krize v Evropě. V mnoha zemích se rozvíjí euroskeptické strany. To není výsledek demokratického deficitu. To je výsledek toho, že Evropa prostě v určitých zásadních oblastech selhala. To je bezpečnost, zaměstnanost a migrační politika. Pokud bychom měli skutečně dobré politiky, které by poskytovaly občanům přidanou hodnotu, tak bychom tady nemuseli vytvářet evropský nástroj jako ten, o kterém dnes hovoříme. A ještě se chci zeptat na jednu věc. Respektive chci vás poprosit, abyste se příliš neuspěchali toto usnesení. Neboť si myslím, že je důležité, abychom se dobře zvážili a děkuji, že jste mě byli ochotni takto vyslechnout. Děkuji, já z toho učiním závěr, jakmile Birgit skončí. Děkuji, Claude. Já myslím, že oficiálně máme 10 minut a já určitě nepřesáhnu desetiminutový limit. Děkujeme za to, ale ráda bych eh, něco doplnila, protože jednoznačně podporuji Michaelova slova, už jsme o tom eh, debatovali na koordinátorech. I pan komisař Timmermans hovořil, že když mluvíme o demokracii a právním státu, tak eh, některé věci lze zajistit mm, zákony a judikaturou, ale demokracie a právní stát je něco, co lze žít, co je nutno žít, naplnit životem. Je to náš postoj k věcem, je to to, jak si ceníme demokracii a e, jak povzbuzujeme občany, aby e, využili všech svých demokratických práv. Ale e, podporovat demokracii je také sociální otázka. Pokud se lidé domnívají, že většina nebo eh, většině nebo vládě nezáleží na jejich životě, tak proč by šli eh, eh, hlasovat? A přitom volby jsou nezbytné pro demokracii. Takže Stejně tak, jako potřebujeme nezávislé, kritická a investigativní média, potřebujeme také nevládní organizace, eh, které mají eh, kompetentnost eh, radit nám nebo poukazovat na něco, co nám může unikat mm, v politické práci. Ale jsou také určité kritické body, už jsme eh, začali i s určitou výměnou, totiž jak rozhodnout o tom, které nevládní organizace mají obdržet finanční podporu, jaká jsou kritéria eh, a jaká poselství předáváme členským státům, ehm, tedy že oni mají tu odpovědnost, my jenom něco dodáme, ale jsem si jistá, že řešení nalezneme, protože to učinit musíme. Mám ještě jeden eh, praktický námět, eh, pro který bychom měli nalézt řešení. Pokud eh, vznikne nový nástroj, nikoli stávající nástroj, který bude upraven, tak eh, není bez zajímavosti, že za čas si budeme muset uvědomit, že nejenom v důsledku Brexitu se nám rozpočet zmenší. Také stále ještě vynakládáme finanční prostředky na celou řadu věcí, například kontrolu hranic, bezpečnost a obranu, do všech bezpečnostních opatření, jako například PNR, což nás stojí již miliony a miliony eh, eur a ještě stále to není vše. Takže vynakládáme stále více finančních prostředků, ale rozpočet zůstává stále eh, stejný, eh, nebo tedy relativně malý měšec. Takže tady musíme nalézt zastřešení. Eh, mm, nechci tím říci, že bychom se měli odklonit od podpory nevládních organizací, ale eh, že bychom měli vyvinout více tlaku na členské státy, aby buď přispívali více eh, do evropského rozpočtu, anebo přišli s jinými nápady. A toto není pouze otázka Libe, je to otázka rozpočtu a je to také otázka rovných stejných práv chtěla bych, aby se něco stalo v oblasti daní, aby všichni platili daně, všechny podniky platili daně a možná bychom také mohli eh, hovořit o daní z finančních transakcí, abychom eh, vygenerovali eh, další zdroje. Takže mm, Tolik několik praktických věcí. Souhlasím ale s obecnou myšlenkou také podporovat nevládní organizace. A také by bylo možné některé nevládní organizace možná trochu omezit nebo jejich činnost zastavit, ale to je vše věc společné diskuse. Děkuji, Birgit. Upřímně řečeno, hovoříte o tom, že tato myšlenka je pozitivní, ale současně zdůrazňujete, jak je to komplikované. Já se domnívám, že koordinátoři to určitě pochopili, už se na tom pracovalo v zákulisí proběhla řada diskusí a je to také v souladu s nápady jiných kolegů eh, z našeho výboru. Chtěl bych tomu říci nasledující. Je to komplikované, ale musíme postoupit vpřed, protože eh, v hrubých eh, rysech jsme se na tom shodli. Nyní jde o politický mechanismus a rozpočtový. Myslím, že mm, jde o usnesení, takže proto je nutno stručně popsat ten politický mechanismus, tak jak to pan Bony eh, naznačil. Takže pokusme se eh, co nejlépe dospět k usnesení. To je, myslím, smyslem eh, toho celého. Pokud jde o určité obavy Helgi, to samozřejmě bude předmětem ještě diskuse skupiny, ale eh, je také rozhodnutím koordinátorů nebo předmětem rozhodnutí koordinátorů, jak dál. Michal, ještě velmi stručně chci poděkovat všem za eh, názory. Myslím, že to bylo velmi důležité a že určitě se musíme vyhnout situacím, kdy by se to obracelo proti demokracii. Je jasné, že tady jde o dialog a nikoli o zápas. Má to prospět dialogu. A všem organizacím, které jsou otevřené dialogu, s jednotlivými skupinami, aktéry, organizacemi. A za druhé, souhlasím i s otázkami a problémy, které nadnesla Birgit. A to je určitě problematika rozpočtu ale v této době o rozpočtu diskutujeme a proto myslím, to, mm, tím můžeme přispět a v rámci debaty s komisí můžeme mm, garantovat, že jsme otevřeni eh, diskusi, jak eh, zorganizovat určité mechanismy, tak abychom zajistili tu jasnost a také transparentnost fungování tohoto mechanismu. To může být eh, náš přínos do diskuse, když tedy komise to akceptuje. Tedy přínos k tomu, jak optimalizovat to řešení. Děkuji. Takže to přináší více práce pro naše zaměstnance? Nebo pracujete vy na tom? Ano, ano, Birgit na tom určitě pracuje. Ještě jedna stručná poznámka. Je pravda, v závěru jsem se zmínila o e, určitých rozpočtových otázek, ale, otázkách, ale promiňte, cítím se odpovědná, protože v konečném důsledku ty peníze od někud musí přijít a cokoliv rozhodneme, jsme za to odpovědní. Chci pouze zmínit, že si musíme uvědomit, že e, můžou vzniknout určité problémy a v posledku e, nebudu spokojená, když schválíme podporu nevládním organizacím, ale peníze k tomu k dispozici nebudou. My se s tím určitě vyrovnáme v té závěrečné, závěrečné rezoluci. Už jsme se vyrovnali eh, i s těžšími, obtížnějšími problémy. Takže těším se na diskusi eh, v rámci skupiny na toto téma. Michal, slibuji, že se dostavím. Takže vám děkuji a budeme postupovat podle schváleného časového harmonogramu. Eh, kolegové, děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Dnes v pondělí ve Štrasburku. Děkuji vám. Konec. Končím zasedání.